El señor presidente. Pan předseda. Buenas tardes, colegas, amigos. Dobré odpoledne, kolegové, přátelé, zahajuji schůzi a obdrželi jste zápis z včerejší schůze. Mhm. A e, pokud nikdo nemá žádné připomínky, tak tento zápis